což je Gambie. Máme zde celou řadu autorů usnesení a proto dostává teď na minutu a půl slovo pan Sebastian. Děkuji, děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážená paní komisařko. Já bych velice rád Eh, skutečně poděkoval za to eh, kolegům, že zde máme takovou opravdu širokou podporu, eh, pokud jde o toto usnesení. Vidíme, že dochází v této zemi v Gambii k mučení, k nelegálnímu zadržování, potlačování základních svobod, potlačování práv LGBTI komunity a všech lidí, kteří jsou nějakým způsobem jiní a právě proto musíme okamžitě odsoudit všechno, co se děje v této zemi a právě proto je zásadní, abychom v této deklaraci spolupráci, abychom v tomto usnesení volali i potom, aby ECOWAS a Africká unie a Gambie odvedli svůj díl práce, musí okamžitě odsoudit porušování lidských práv, monitorovat přímo na místě tuto hroznou situaci. Samozřejmě, že podle mého názoru je zásadně, abychom okamžitě zmrazili jakoukoliv eh, pomoc, kterou poskytujeme, finanční pomoc, kterou poskytujeme místní vládě pokud neprovedou konkrétní kroky. Samozřejmě, že humanitární pomoc musí být nadále poskytována, protože, huma, protože je to pomoc, kterou poskytujeme um, Gambicům. Od roku 2015 eh, máme Eh, v Evropě 50 tisíc uprchlíků. Skutečně si dovedete představit, že utrpení místního lidu je šílené, když se odhodlají na tak dalekou cestu. Musíme udělat všechno pro to, abychom přerušili tuto spirálu násilí. Další řečník, pan Koral, děkuji za slovo, paní předsedající. V Gambii je diktátorský režim, který potlačuje základní práva a demokracie od roku 95 byl prezident u moci po vojenském převratu, podporuje nepotismus, korupci, která vládne v této zemi. Viděli jsme obrovský rozsáhlý útok na obránce lidských práv, na homosexuály, na svobodný tisk, dokonce i na občany, kteří byli pouze podezřelí z toho, že by nějakým způsobem vystupovali proti místnímu režimu. Mizí novináři, dochází k mučení těchto lidí a právě proto žádáme místní vládu, aby okamžitě propustila veškeré politické vězně, veškeré občany, které, kteří byli uvězněni tímto způsobem a aby ratifikovali rezoluci OSN, která bojuje proti eh, násilí a proti mučení. Paní předsedající, prosila bych, abyste příště hovořili trošku pomaleji, aby tlumočníci mohli stihnout váš projev před tlumoči. Děkuji. Děkuji. Gambie se snaží se prezentovat jako země usměvavého pobřeží, ale tu horší tvář Gambie turisté většinou nevidí. Prezident Jama je diktátor a obyvatelstvo vůbec nesmí hovořit o politice, pokud se nechce vystavit nějakému nebezpečí. Tajné služby operují ve všech koutech země a prezident za jak si pronásleduje novináře, politiky a dokonce své vlastní pracovníky. Prezident žije ve své krásné vile a situace v země je ovšem taková, že mnoho lidí musí prchat. Prezident minulý rok vyhlásil svou zemi Islámskou republikou a vlastně ukončil plastnost ústavy, což je velice znepokojící. A nyní na jednu minutu pan Panceri. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. V Gambii panuje klima teroru, které nutí obyvatelstvo ze země prchat. Gambie je šestou zemí na světě, odkud eh, utíká nejvíce obyvatel. Občanská společnost je neustále pronásledována a zastrašována. Dost, do, neustále dochází k své volnému zatíkání, k mučení osob a dalšímu nelidskému zacházení s občany a tato situace trvá. Je důležité, aby Evropská unie poskytla Eh, jistě eh, ekonomickou pomoc, ale zároveň musí hledět na dodržování lidských práv. EU společně s Africkou unii by se měly snažit eh, o zlepšení poměrů v zemi a rovněž o zlepšení poměrů ve věznicích. Důležité je rovněž, aby byla dodržována práva LGBT a svoboda tisku paní Rodríguez. Děkuji, paní předsedající Gambie je jedna z nejmenších a nejchudších zemí Afriky. Chudoba je tam velice rozšířená, zejména na venkově, a dopadá to nejvíce na ženy. A navíc ženy vyrábí 40 veškerých zemědělských produktů, ale nemají žádnou kontrolu nad půdou, nevlastní půdu v zemi Rovněž virus Ebola velice poškodil lokální a regionální ekonomiku. V roce 2014 byla zemi poskytnuta pomoc ve výši více než 14 milionů, ale

staat vol van tegenstellingen. ik denk dat eh, heel veel collega's dat hier vandaag al gezegd hebben. Děkuji mnohokrát. Toto usnesení je plné protikladů, jak kolegové řekli. Kambie chce lákat turisty, ale své vlastní lidi nutí zemi opouštět. Je to malá, chudá země, nemá svým mladým co nabídnout. Její lidé hladoví. A tím pádem odcházejí jinam, kde hledají lepší život. Máme zde celý dlouhý seznam různého porušování práva lidem. Není umožňováno míru milovně demonstrovat. Demonstrace často končí krví. A je evidentní zkrátka, že v oblasti ani svobody projevu na tom Gambě není dobře. Osoby LGBTI jsou zcela náhodně bezdůvodně zatýkány a mučeny. Vláda vytváří klima strachu a útisku. Proto potřebujeme toto usnesení. Je potřeba zachovat Gambii na prvních stranách novin. Evropská unie s Gambií musí spolupracovat, aby zde mohl vzniknout demokratický proces. Zdá se, že to je e, pro turisty taková exotická země snu, ale pro vlastní obyvatele je to země hrůzy. Děkuji, pan Venta. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Gambie je jedna z 15 nejchudších zemí na světě. Samozřejmě, že závisí na mezinárodní pomoci i pomoci EU. Pošlapávají zde lidská práva a právě proto jsme dramaticky snížili tuto pomoc, co znamená, že jedna čtvrtina obyvatel, že jedné čtvrtině hrozí hladomor. Jak víme, tak po páté stávající prezident Jamech se uchází o post. Víme, že v roce 1994 se dostal k moci vojenským převratem, již nyní zastrašují opozici, eh, obránce lidských práv, žurnalisty, obhájce lidských práv. Viděli jsme šílené eh, šílenou situaci v Serekundy, potlačení opozice, jakož i hlavní opoziční strany v této zemi. Není zde možnost svobodného schromažďování, svobody projevu. Potřebujeme, aby tato země vytvořila nezávislý mm, volební výbor a zároveň reformovala volební zákon. Děkuji. Děkujeme. Pan Martin má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. V mém okrsku žije mnoho Gambiců, a mus, kteří museli opustit svou zemi kvůli tomuto šílenému režimu. Gambie, pokud jde na osobu, má více migrantů než jiná země na světě, včetně Sýrie. Tím poukazujeme na to, jak šílená a opravdu hrůzná je situace v Gambii. Je to malá země, to je pravda, ovšem relativně na hlavu skutečně tyto eh, fenomény jsou obrovské a my jakožto Evropská unie musíme něco udělat. Souhlasím s tím, že jsme snížili finanční pomoc Gambii. Ovšem nyní potřebujeme, aby došlo k konzultacím na základě článku 96 Kotonské dohody a zároveň žádat po místních úřadech, aby okamžitě propustili demonstranty z dubnové demonstrace musí okamžitě zastavit arbitrární uvězňování, musí umožnit eh, novinářům eh, jejich práci. Pokud bude nadále docházet k mučení vězňů, musíme vyslat velice jasný signál tomuto brutálnímu režimu a proto i naše odpověď musí být brutální. Děkuji. Děkujeme, paní Besera. Jedna minuta. Děkuji, paní předsedající. Paní Jourová, eh, Děkuji kolegům za velice dobré a komplexní usnesení ke Gambii, ale téměř nemohu uvěřit, že diktátor, který je u moci již 20 let a hrozí tím, že bude stínat hlavy homosexuálům nebo se snaží léčit AIDS léčivými bylinami, že by takovýto člověk mohl držet naše požadavky. Proto je třeba si dobře zvážit, co my jako EU vůbec můžeme udělat pro to, abychom pomohli obyvatelstvu, kterému se vede tak špatně. Gambie patří ke 14 nejchudším zemím světa. Z Gambie pochází nejvíce migrantů, dochází tam k mučení, ke své volnému zatýkání příslušníci opozice jsou zabíjeni a zároveň tato země platí za destinaci sexuální turistiky. Eh, ovšem Gambie má relativně silnou občanskou společnost a já doufám, že lidé vyjdou do ulic. A myslím, že bychom měli použít všechny nástroje, které máme k dispozici pro to, aby v Gambii byla dodržována demokracie a lidská práva. A až budou volby, tak bychom měli vyslat volební pozorovatelskou misi. Děkuji. Paní Gil, eh, děkuji. Eh, no, mě dělá situace v Gambi eh, velké starosti, protože zrovna minulý měsíc byli brutálně zadrženi mírumilovní protestéři a údajně se tam objevilo i mučení, přičemž jeden z těch protestujících zemřel ve vazbě. To vše se děje na pozadí vážného porušování práv lidskoprávních aktivistů, žurnalistů a osob LGBTI. Myslím si, že Evropská unie zcela správně pozastavila zhruba nějakých 8 milionů na pomoci vzhledem k té hrůzné historii lidskoprávní a vzhledem k například eh, anti homosexuální legislativě. Všem eh, to vede k přerušení veškerých styků s touto zemí ve finále. Myslím si, že je důležité i nadále podporovat ty, kteří jsou vůdčími osobami toho hnutí reform, ale je takhle nutné už i spolupracovat s Africkou unii na toto téma. Dělám si vážné obavy eh, ohledně dopadů tohoto na prosincové volby. Mohou na tomto pozadí proběhnout volby svobodné a spravedlivé?

Děkuji. Paní Kienge, jedna minuta. Eh, eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedající po úmrtí Sola Sandeng a už nemůžeme dále tolerovat arrogantnost, se který, si jakou bezpečnostní složky v Gambii provádějí systematické represe vůči jakémukoliv hlasu odporu v této zemi. Tímto usnesením říkáme dost. Konec s nenávistnými projevy, konec s mizením osob, konec nahodilým zatýkáním Gambie je země, která má jít za pár měsíců k volbám. A přesto se tam útočí na základní práva. My říkáme, že násilí vůči všem skupinám obyvatelstva, jako třeba LGBTI, musí skoncovat. A v souladu s umluvou z Kotonu bychom měli začít s gambijskou vládou jednat a provádět kroky, jako například pozastavení i nehumanitární pomoci a zavádění cílených sankcí, jako například omezení cestování, tak, abychom dohnali ty, kteří jsou zodpovědní na toto porušování práv k odpovědnosti. Děkuji. Pan Marias. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Systematické porušování lidských práv v Gambii, to je každodenní realita. V Dubnu jsme viděli brutální potlačení demonstrací v hlavním městě. Tito lidé, kteří volali po transparentních volbách, které čekají tuto zemi. Došlo k tomu, že vůdce opozice Solo Sandeng byl, Sandeng byl uvězněn a zemřel ve vězení. Poté došlo k další vlně protestů a samozřejmě dalšímu brutálnímu potlačení těchto demonstrací. Toto není nic nového v Gambii, jedné z 15 nejchudších zemí celého světa a kde 25 obyvatel trpí nedostatkem potravin. Od roku 1994 došlo k mizení opozičních představitelů z politických důvodů, došlo k útokům na opoziční představitelé na obránce lidských práv a EU si volat po okamžitém ukončení tohoto svévolného zacházení. Děkujeme. Děkuji, paní předsedající. Gambie je jedna z nejchudších zemí v Africe a i celosvětově. Více než třetina obyvatelstva žije pod prahem chudoby což je tedy méně než 1,25 US dolarů na den. Svoboda schromážďování a projevu je brutálně potlačována prezidentem Jamia Jamou, který je u moci více než 20 let. o co se snaží? Snaží se prostě osoby umlčovat a jakým způsobem tím nejjednodušším, že je zabijí. Bohužel eh, v Gambii se používá velice často trest smrti, dochází k potlačování demonstrací policejním aparátem a my musíme něco udělat. Měli bychom pozastavit veškerou pomoc této zemi, neboť tato pomoc nejde ku prospěchu obyvatel, ale ku prospěchu prezidenta a jeho rodiny. Děkuji. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Ano, samozřejmě Evropská unie nesmí tolerovat to, že lidská práva, občanská práva jsou potlačována v této zemi. Ovšem nesmíme tolerovat samozřejmě ani persekuci, ani nesmíme tolerovat mučení. Prezident, prezident Jamia na, um, zavedl islamistickou republiku. Toto není akceptovatelné, potlačuje lidská práva a Evropská unie musí žádat uh, o to, aby došlo k obnově demokracie v této zemi, malé zemi, která má asi 2 miliony obyvatel a která, kterou opouští její mládež. A právě proto bychom okamžitě měli zamezit finanční pomoci, kterou poskytujeme Gambi. Samozřejmě, že humanitární pomoc musíme poskytnout, protože místní lid trpí. Musíme podporovat pouze, eh, Gambi, pouze místní lid a ne diktátora. Děkujeme a nyní komisařka Jourova, prosím. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající, vážení poslanci a poslankyně. Ano, lidskoprávní situace v Gambii pro nás představuje vážné obavy, zejména oblast svobody projevu, práv osob LGBTI, arbitrárního zatýkání, mučení a věznění na samotce. My využíváme každou příležitost, abychom eh, tyto otázky s našimi protějšky v Gambii řešili, abychom tlačili na zlepšování. Tato témata jsou pravidelně na pořadu jednání politického dialogu podle článku 8, který eh, v nedávné době proběhl například v Banžulu 26. dubna. Obavy o lidskoprávní situaci byly také změněny 11. čtvrtý, kdy ministr zahraničních věcí Gambie vedl rozhovory s vysokými představiteli EU v Bruselu. Bohužel zásah proti mírumilovným protestům 14. a 16. dubna potvrdili naše obavy. Protestující byli pozatýkáni, někteří byli mučeni a jeden člověk eh, ve vazbě zemřel. 37 osob, včetně šéfů nejsilnější opoziční strany, to znamená um, Spojené demokratické strany, je nyní před soudem um, a jsou obviněni z trestných činů, včetně spiknutí za účelem spáchání trestného činu. Což je velice problematické, protože k těmto událostem dochází eh, v jak si předdobí před parlamentními a prezidentskými volbami v, na konci eh, roku 2016, respektive na roku 2017. Evropská unie vydala prohlášení, ve kterém zdůrazňujeme své obavy o eh, těchto, ohledně těchto zásahů proti opozici a žádáme vyšetřování. My jsme součástí společné fronty, protože podobná prohlášení vydali také eh, OSN, Spojené státy, Velká Británie a hospodářské společenství západoafrických států ECOWAS a Africká komise pro lidská práva. Spojené národy, Africká unie a ECOWAS pak také zavedli společnou misi na vysoké úrovni do Gambie zrovna minulý týden, kde se opakují výzvy, aby gambijská vláda respektovala svobodu projevu, schromažďování a politické participace, aby umožnila proběhnutí řádného eh, procesu podle legislativy a aby proběhlo vyšetřování smrti toho jednoho člena opozice. Eh, v, nedá, v nejnovějším politickém dialogu podle článku 8 v Banšilu 26. dubna Evropská unie zmínila téma zásahu proti protestům, mimo jiné také v souvislosti s dalšími lidskoprávními problémy. Podle eh, gambijské vlády již probíhá šetření a výsledky budou dány k dispozici mimo jiné také EU. Delegace EU do Gambie i nadále monitoruje tuto situaci zblízka a je v kontaktu se všemi zúčastněnými stranami. Podporuje pak také gambijskou vládu, aby se i ona řídila principy právního státu. My si myslíme, že je naprosto zásadní zůstat aktivní a pokračovat v dialogu s tamními úřady, protože to nám poskytuje nejlepší možnou platformu pro řešení našich obav a pro ovlivňování lidskoprávní situace a situace v oblasti zprávy věcí veřejných. Evropská unie i nadále zavázána podporovat lidi Gambie v posilovat demokracii, lidskoprávní situaci a situaci v oblasti právního státu a hodlá podporovat tvorbu udržitelného inkluzivního rozvoje na základě dohody z Kotonu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní komisařko. Obdrželi jsme šest návrhů usnesení k závěru